Otevírám schůzi. Předseda ze strany rady eh, v prvním čtení má hm, následující informace. Eh, eh, hm, co se týče změny nařízení 2019 08 tříměsíční lhůta, kterou má parlament k dispozici, aby se vyjádřil, tím začíná dnes 16. 5. Teď přejdeme k prvnímu hlasování. Konečné hlasování o společném návrhu o novém BFR. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích eh, k následujícím eh, tématům makrofinanční pomoc partnerským zemí v souvislosti s COVID-19, dočasné opatření týkající se provozování leteckých služeb, dočasné opatření týkající se plnosti některých certifikátů a licencí, to je více opatření, mm, dále poplatky za ušení přípravní infrastruktury, čtyři železniční palíček, prohloužení lhuty a um, pro, hlasování probíhá podle stejného postupu od 9.45 do 10.45. Všechna hlasování jsou jmenování, klič, e, eh, e, eh, bude zveřejněny na mm, stránkách parlamentu. Můžete hlasovat tedy do 10 hodin 45 otevíráme hlasování a e, výsledky budou zveřejněny v 13.15. So.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 bylo eh, zveřejněno na při eh, zahájení schůze ve středu. Já jsem mm, mm, dostal žádost o závěru výboru agri jednání parlamentu. To hlasování proběhne ve 14 hodin špatná, Co se týče rozhodnutí PECH, výboru PECH nemám žádný eh, požadavek na hlasování, takže muž, mohou začít jedna, tak se omlouvám. Vy jste se, pane kolego Eichhout, ještě hlásil o slovo? Já jsem chtěl jenom vysvětlit, proč máme námitky k eh, přímým jednáním o reformě SZP. My víme, že samozřejmě uh, musíme zajistit jistotu pro zemědělce, ale výbor Agri rozhodl, že to prodlužují ne o rok, ale o dva roky a to je v hodnotě peněz 100 miliard euro a tak to rozhodlo Agri. My jako zelení si myslíme, že to vyžaduje diskuse v plénu. O tom hlasujeme. Nehlasujeme proti prodloužení, ale proti mandátu k přímým jednáním. My chceme jednat o mandátu zde v plénu, protože rozhodnutí o 100 miliardách euro by mělo být předmětem debaty v plénu. O tom hlasujeme a proto žádáme všechny kolegy, aby hlasovali proti mandátu, aby byla diskuse na toto téma, která proběhne v červnu předtím, než bude rozhodnuto. A já doufám, že kolegové toto podpoří, že budeme hlasovat o plný mandátu pléna. A jak řekl zpravodaj, potřebujeme jasný mandát. Já vás mohu ujistit, že co nejsilnější mandát je ten z pléna. Takže ať máme mandát z pléna v červnu přímý, nemůžeme hlasovat o přímém mandátu jenom pro výbor Agri. Děkuji, pane Eichhout, za vysvětlení. Doufám, že máte aspoň pochopení, že jsem to tady přehlédl, proto jsem to neřekl hned. Takže to byla procedurální chyba. Takže teď přeruší schůzi.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

Il presidente. Bonjour. Pan předseda. Vše v pořádku? Pokračuji v zasedání. výsledky prvního dnešního hlasování. Návrh usnesení, plánu obnovy, 693 hlasů pro, hlasů 505 pro, proti 119, zdrželo se 69, přijato. Tento návrh byl tedy přijat. Makrofinanční pomoc partnerským zemím procesu rozšíření evropské sousedství v souvislosti s pandemickou krizí. Návrh 1 zamítnut, návrh 2 zamítnut, pozměňovací návrh 3 zamítnut. Dočasná opatření týkající se provozování leteckých služeb 28 návrh zamítnut.

25 přijaty. Návrhy 6, 14, 20, 26 přijaty. Pozměňovací návrh 8, 27 přijaty. Dočasná opatření týkající se platnosti některých certifikátů a licencí. To je tedy text Omnibus 4, 5, 6, 9, 10, 11 tyto pozměňovací návrhy byly přijaty a 9 také. 1 a 7 byly zamítnuty, e, trojka zamítnuta. 4, 5, 6, 9, 10, 11 tyto návrhy byly přijaty. 2, 8 zamítnuty poplatky za využívání přístavní infrastruktury, pozměňovací návrh 1 zamítnut, pozměňovací návrh 16 zamítnut. 3, 5, 9, 11 přijaty, 12 zamítnut, 6, 13 zamítnuty, 7, 14 zamítnuty, 16 zamítnut, Pozměňovací návrh 2, 4, 8, 10 a 15 přijaty. Čtvrtý železniční balíček, prodloužení lhouty pro provedení ve vnitrostátním právu. Pozměňovací návrh 4, 14, 25 přijaty. 5, 15, 26 přijaty. Pozměňovací návrh 6, 16, 27 přijaty. Pozměňovací návrh 7, 17, 28 přijaty. 18, 29 přijaty. 8, 19, 30 přijaty. 9, 20, 31 přijaty. 10, 21, 32 přijaty. Jednička, jedenáctka, 22 přijaty. 2, 12, 23 přijaty. Pozměňovací návrhy 3, 13, 24 přijaty. To bylo tedy hlasování a výsledky tohoto hlasování. Tímto přerušuji zasedání do 14.15, kdy bude druhé hlasování. Děkuji za výbornou práci.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

exists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 Dear President. Nobody sees me. <laughs> Milé kolegyně a milí kolegové, tímto opět zahajuji naš zasedání. Frakce Renew Europe eh, nám tady eh, eh, chce tedy změnu určitých um, výboru, obsazení výboru, toto je takto zaznamenáno a eh, ode dneška to platí. Výsledky hlasování, druhého hlasování dnešního dne jsou tyto. Finanční pomoc pro partnery v zemích eh, rozšíření a partnerský na základě pokovodu COVID-19 přijato omezená opatření, která se týkají leteckých služeb, Návrh komise rovněž přijato mimořádná opatření, která se týkají platnosti licencí a certifikátu. Je to několik opatření. I zde byl návrh komise přijat. E, e, poplatky v přístavech rovněž přijato, rovněž návrh komise a železniční balíček, e, co se týče období provádění, rovněž návrh komise. I toto bylo přijato a pak přechodné předpisy pro podporu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkana a z Evropského zemědělského záročního fondu v roce 2021. Zde byl, bylo rozhodnutí výboru Agri o zahájení interinstitucionálních vyjednávání přijato, to znamená, že je to takto potvrzeno a tím mohou začít vyjednavači jednat za výbor respektive tedy za celý parlament. Na základě výsledků dnešních hlasování se třetí hlasování dnes již konat nebude. Zápisy zasedání 13., 14. a 15. Eh, května budou předloženy k schválení parlamentu na začátku dalšího zasedání a pokud nikdo nic nenamítá, tak veškerá usnesení a akty, které byly přijaty během toho plenárního zasedání, předám odpovědajícím orgánům a gremiích, které jsou v nich zmíněny a tímto je přerušeno jednání zasedání Evropského parlamentu a končím tuto schůzi. Děkuji všem službám eh, Přeji vám krásnou cestu domů, hezký víkend a buďte zdraví.